ze řad nezařazených poslanců máme žádost o jmenování parlamentních výborů. Co se, pokud nemáte žádné námitky ke schválení zápisu, tak vlastně považujeme tuto žádost, tuto připomínku za schválenou. Podle článku 170